Okay, um, welcome. Takže já zahajuji znovu naše zasedání. Omlouvám se za tu změnu v programu, kterou jsme provedli. Ekofin ale byl zrovna tak strašně zajímavý, že se pan ministr nemohl uvolnit, také protože předsedal. A asi by si někdo všiml, kdyby tam zrovna nebyl. A my jsme rádi, že tedy i přesto eh, mezi nás přišel a eh, bude hovořit o doporučeních pro jednotlivé země, což je věc, o které jsme diskutovali na naší schůzi ve Štrasburku. Teď už to je oficiální věc a my si velmi rádi poslechneme, co nám k tomu pan minister řekne a určitě potom na vás budou nějaké otázky, takže máte slovo. Děkuji, ano, dnešní zasedání eh, ECOFINu bylo velmi zajímavé. Bylo to první zasedání, kterému já jsem předsedal. Byla to pro mě eh, velká čest také eh, zastupovat Kypr, mm, i když tam člověk nezastupuje danou zemi, ale musí hovořit jménem všech 27 členských zemí. Bylo to tedy velmi zajímavé a podařilo se nám udělat hodně práce. A teď se dostávám k doporučením, Tož je to téma, kvůli kterému jste mě sem pozvali. Souvisí to s evropským semestrem. Jsem velmi rád, že vám mohu oznámit, že dnes ECOFIN přijal doporučení pro jednotlivé země zohledňující také eh, Evropský semestr 2012 a o tom tedy teď už eh, je shoda. To následovalo po rozhodnutí Evropské rady, které se konalo minulý týden, tedy na konci června. A celý ten balíček doporučení zahrnuje 27 souborů doporučeních pro jednotlivé země týkajících se rozpočtu, ekonomických reform, včetně doporučení specificky pro eurozónu. Jak víte, tak to je po druhé, kdy eh, se konal evropský semestr. A v tomto roce eh, v tom byly obsaženy dvě novinky. Jedna z nich je se týká zásady, kdy státy by měly plnit doporučení komise a pokud ne, tak musí veřejně vysvětlit, proč tak nečiní. A to je velmi důležité doplnění, protože to zajišťuje transparentnost a především to také eh, jasně vymezuje pravomoce tomto procesu. A podle mě to také posiluje postavení komise v tomto procesu. A tak to i bylo eh, míněno. Další novinkou bylo začlenění doporučení, která eh, vyplývají z postupu o makroekonomických eh, nerovnováhách. To se týkalo stýkal několika zemí a ty země, které do tohoto hodnocení spadaly, bylo Belgie, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Španělsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Itálie, Slovinsko a Spojené království. Tyto dvě novinky znamenaly, že ta doporučení jsou teď o něco složitější než v minulosti a kromě toho také rada provedla nebo přijala několik dalších doporučení spadající do SGP, Pakt eh, růstu a stability a dále se to týkalo obecně strukturálních politik a EBSCO, tedy zaměstnanosti. Přes veškeré výzvy se podařilo přijmout tato doporučení a teď je na čínských státech, aby to provedli eh, v praxi a zohlednili to ve svých rozhodnutích o strukturálních reformách, o rozpočtu a například o politice zaměstnanosti. A teď eh, podrobnosti k té diskuzi, která proběhla, když se podíváme eh, na diskuzi mezi radou a komisí a aplikaci zásady comply or explain, tak eh, tady stojí za to se zmínit o několika věcech. Za prvé to, že tato diskuze vedla k některým změnám těchto doporučeních, a to za plné podpory komise. pro mnoho členských států, ale to neznamenalo žádné změny v doporučeních. A za druhé, v těch případech, kde nebylo možné dosažení shody s komisí, rada vysvětlila svůj postoj. Zpráva s těmito vysvětleními byla dnes také přijatá a určitě v krátkosti tu zprávu také obdržíte. zprávě se lze všimnout například toho, že zaměření diskuze souviselo s politikou pracovního trhu, se strukturálními reformami a veřejnými financemi. A netýkalo se to tedy tolik finančního sektoru. Celkově byly provedeny změny v deseti nebo u deseti z 27 zemí. V osmi z těch deseti případů se to týkalo změn u politiky pracovního trhu. Následná fáze Evropského semestru pro rok 2012 eh, byla úspěšná. Samozřejmě, že lze mnohé zlepšovat vzhledem k těm několika novinkám v celém procesu. Jednou z výzev je například nalezení optimálního využití eh, toho krátkého času, který je k dispozici pro diskuzi. ECOFIN dnes také zahájil eh, diskusi o tom, jak lze evropský semestr dále vylepšit. Eh, bude na tom dále pracovat komise a potom to bude předmětem rozsáhlého přeskumu na, ok, na říjnovém ekofinu A tím chci říci, že my přivítáme jakýkoliv příspěvek parlamentu do této diskuse. Kyperské předsednictví chce, aby evropský semestr pokračoval v podobném duchu v roce 2013 z našeho pohledu je také potřeba říci, že Rada dnes přijala nebo schválila tedy průběh evropského semestru, tím je to u konce. A celý tento proces měl svůj dopad. Komise, rada, šéfové vlád to všichni vzali na vědomí, takže ten dopad byl výrazný. Například o tom před eh, dvěma týdny diskutovali na Evropské radě. A dalším důležitým prvkem je zjištění, že se podařilo identifikovat několik základních procesů a byly identifikovány s cílem je dále zlepšovat. A já jsem přesvědčen o tom, že k těm zlepšením dojde a 12. října na našem zasedání se budeme věnovat tomu, jak ty procesy eh, vylepšit. A jak už jsem říkal, byl bych velmi rád, kdyby parlament se k tomu také mohl vyjádřit. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji pane ministře. A teď otázky od členů výboru. Jean-Paul na mě ještě nemával, že bych chtěl slovo. Když mi to někdo nabídne, tak já, když mi někdo něco nabídne, tak já to vždycky eh, přejmu. S radostí. Nejprve se musím omluvit eh, eh, za své spoždění, takže jsem eh, neslyšel část vašeho projevu, ale rozhodně jsem slyšel to, že jste říkal, že velmi rádi uvidíte nějaký příspěvek od parlamentu. Mě by zajímalo z právnického hlediska, jak předsednictví rady vnímá roli parlamentu v tomto procesu toho evropského semestru. My, aspoň podle nás, eh, to nevnímáme tak, že bychom se k tomu vyjadřovali jenom, když bude například hezky, nebo když to rada bude přát, ale myslím si, že bychom měli vykonávat demokratickou kontrolu, čímž eh, si nemyslím, že bychom se měli vyjádřit k těm doporučením pro jednotlivé země, to je role národních parlamentů, ale mě by zajímalo spíše, jakým způsobem si myslíte, že by parlament měl sehrát svou roli? A jaké prostředky chcete dát dispozici parlamentu, aby se mohl začlenit do, do evropského semestru, protože to také bude mít vliv na budoucnost. Uh, naší hospodářské zóny. Budeme to brát eh, jednu otázku po druhé. Jenom abychom nezapomněli, předsedající země rady je zástupcem 27 členských zemí. A tím tím pádem tedy ten názor vyjádřený nízkou zemí eh, je názorem 27 členských zemí. Pro mě teď předčasné se k tomu vyjadřovat eh, podrobněji, ale obecně vám k tomu mohu říci to, co už jsem v podstatě říkal. Jsou to dvě věci. Za prvé to, že všichni bychom měli přispět eh, k tomu, co důležitého v Evropě právě probíhá. Ten příspěvek eh, může pocházet od eh, různých aktérů. Pokud jsem eh, vaši otázce porozuměl správně, tak se ptáte na to, jestli existuje nějaký právní formát, nějaký právní prostředek pro zapojení parlamentu. My ještě pořád se učíme, jak s tím naložit a Stanovisko rady je takové, že bychom měli eh, přehodnotit to, eh, k čemu jsme teď dospěli a vrátili se k tomu v říjnu. A doufejme, že do října budeme všichni moudřejší a že to bude ke prospěchu, ku prospěchu evropských občanů. Takže máme před sebou dost času, Pojďme si vzájemně naslouchat. A předsednictví eh, to všechno zohlední a potom povede tu diskusi. Možná, že budeme všichni v říjnu moudřejší, protože eh, zpráva z vlastní iniciativy, eh, ke které je Jean-Paul Goze se zpravodajem, Eh, bude také mm, probíráno tady, bude se o ní hlasovat v říjnu a teď je na řadě Eliza. Děkuji, já budu mluvit anglicky. Jsem velmi ráda, že jste mezi nás zase přišel, pane ministře. Moje otázka je určená radě, ne vám osobně. A mám na vás rovnou několik otázek. Toto je proces, kterému předcházelo velmi aktivní zapojení parlamentu do schvalování balíčku šesti ekonomických opatření, kdy my jsme volali po silnějším nebo přísnějším přístupu, potom, že české státy, které nesplní ty, eh, ta doporučení, je potom budou muset vysvětlit. A proto mě zase zajímalo z vašeho pohledu, co považujete za slabiny těchto doporučení. Podle mě je to evidentní. Ta doporučení jsou velmi vágní, v podstatě se od sebe neliší, eh, mají eh, stejnou strukturu, nabízejí stejná řešení i pro exportní státy, i pro velké a malé státy. To je moje eh, první poznámka. A za druhé, myslím, že hlavní přijaná hodnota toho balíčku šesti ekonomických opatření bylo to, že jsme požádali komisi, aby vyhodnotila ehm, dopady, které to má mm, mezi zeměmi. Ale to tady nevidíme. Dále chci říci, že když se podíváme na výroční zprávu Mezinárodního měnového fondu, tak v tom hodnocení se například o Německu říká Existují podmínky pro domácí poptávku a pro to, aby došlo k oživení po období eh, silného hospodářského růstu a mm, reform pracovního trhu. Dochází k eh, změnám cen, což by mělo vést k posílení exportu a tím eh, by se měla vyvážet eurozóna jako celek. státy s nadbytečným nebo s mm, příliš vysokým eh, deficitem tam jsou uvedeny, ale Německo tam model není, přestože jeho přebytek byl 5,9%, ten práh byl 6%, takže pokud je to o 0,1% méně, tak to neznamená spuštění toho postupu při nadměrném schodku. ale přitom je to nejvýznamnější ekonomika v eurozóně, která akumuluje přebytky a to by, myslím, mělo být v tom textu zohledněno. Třetí e, připomínka, ty státy, které e, obdržely finanční pomoc, teď hovořím o Portugalsku, Portugalsko e, se snažilo splnit ta doporučení, ale nefungovalo to. A když se díváte na výsledek, e, co se o tom říká, tady se říká, uznává se to, že Portugalsko provedla ta doporučení, takže to nebyl ten řecký scénář, kde panovaly pochybnosti o tom, jestli to dodrželi nebo ne, my jsme to dodrželi. Nafukovalo to, deficit narostl a nezaměstnanost je 15%. Ehm, stupňují se bankroty a výsledek je, tak v tom pokračujte. Takže se chci zeptat, eh, jestli můžeme od rady očekávat, že by skutečně začala eh, nějakým způsobem řešit tyto nesrovnalosti. A eh, moje poslední poznámka se týká pracovního trhu. My jsme v parlamentu měli jasný názor v tom smyslu, že jakékoliv doporučení předloží rada, a rada systematicky doporučuje, aby eh, to byla hlavní věc, která se reformuje, tedy pracovní trhy, ale jde tady také o zásadu sociálního dialogu, což je jeden z základů evropské demokracie. Já jsem se vás už na to ptala, ale tehdy to asi nebylo, nebyl ten správný okamžik. Takže by mě teď eh, zajímalo, když se podíváme konkrétně na doporučení pro Itálii, tak tady to doporučení od komise bylo, že by se měly snížit eh, mzdy a to ve spolupráci s sociálními partnery a v souladu s národní praxí. Když eh, to potom dostala na stůl rada, tak rada se rozhodla tu větu vypustit, takže tady už se pouze hovoří o posílení toho stávajícího rámce, což by mělo vést k adaptaci mest a zvýšení produktivity. Takže už tady není nic o konzultacích se sociálními partnery. Ale když eh, se zase podíváme na Finsko, tak tady komise nežádala žádné konzultace s sociálními partnery a, eh, a rada tam doplnila. Přitom je potřeba respektovat národní frakce a konzultace sociální partnery. Takže by mě zajímalo, jak to je možné, proč to tak liší. Děkuji vám a prosím, pochopte to, že to není už jen osobně na vás, ale na radu obecně. Ano, já si to uvědomuji a chápu, že to, to není míněno nějak osobně. Vy jste se zmínila o řadě věcí, nicméně za každou tou, z každou z těch otázek je něco, co už jsem vysvětloval. V podstatě můžeme ke každému bodu jít do mnohem větší hloubky, analyzovat je a e, vyjádřit tomu nějaké stanovisko. Já bych ale navrhoval, aby některé z těch vašich připomínek, které mm, určitě jdou správným směrem, aby byly e, zhodnoceny a víme, že už byla přijata řada změn, které se snaží všechny ty vaše připomínky, které jsou velmi užitečné, zohlednit. A vzhledem tomu, že jsem věděl, že se na něco takového zeptáte, tak jsem e, si sebou přivedl e, experta, který se také vyzná v německé ekonomice, který to všechno studoval velmi dlouhou dobu a který nám určitě bude moci e, eh, říci podrobněji něco k tomu, na co jste se ptala. Ale ještě předtím, než bych mu dal slovo, Ehm, bych se chtěl vyjádřit k tomu, co jste říkala o Portugalsku. Já uvědomuji složitost vaší situace, protože my teď eh, budeme následovat eh, tu cestu, kterou jste, eh, na kterou jste se vydali vy. Kolikrát ty věci nesouvisí s tím vnitřním hospodářským prostředím, ale je to ovlivněno externími vlivy. A v tomto okamžiku se nacházíme v situaci, kdy eh, v Evropě panuje kritická situace, kdy eh, postavení jednoho státu ovlivňuje eh, situaci v jiných zemích. Některé ty státy jsou větší, některé menší. V našem konkrétním případě ten problém vězí v Řecku a situace v Řecku měla velký vliv na naši vlastní ekonomiku. Jako, jako Přestože naše ekonomika fungovala po dlouhou dobu velmi dobře, tak se teď z ničeho nic ocitla v této situaci. Takže stejné otázky, jako máte vy, budeme my také eh, klást eh, v příštích měsících a budeme se snažit na ně najít odpověď. A teď bych chtěl předat slovo Andrasovi. Dobré odpoledne, já jsem velice rád, že zdovedeme tuto eh, zajímavou, leč obtížnou debatu eh, s eh, členy hospodářského výboru Evropského parlamentu. První postřeh. Všichni víme, že ekonomové se často názorově liší. Já se pokusím vám teď popsat názor eh, koncenzuální, který na radě panuje na tu otázku, na kterou jste se ptali, nicméně věřte, že existují jiné jde o doporučení komise. Tak eh, obecný pocit je, že věci jsou konkrétnější a závaznější, ale uznávám to, co říkáte. Potřebujeme dosáhnout eh, většího pokroku k konkrétnosti pro jednotlivé země. Musíme lépe identifikovat priority a v příštím kole musíme zahrnout i harmonogramy, protože zatím jsou ta doporučení velmi obecná. Dávají tam určitě, nebo přicházejí s obecnými zásadami, ale eh, to nemohou, ty nemohou sloužit jako vodítko v každodenní hospodářské politice. Potom jste hovořili o těch eh, efektech prolínání. Ano, je to velice těžké posoudit, eh, co se z čeho prolne. Mezinárodní měnový fond eh, v současné době má dělat tuhle záležitost, ono to není tak snadné zanalizovat nějakou ekonomiku a říct si, tady máte fiskální rovnováhu nebo strukturální problém, To, co se prolne z jiné ekonomiky, eh, to eh, vyžaduje k popsání podrobnější měření. Nicméně uznávám, že když analyzujeme především velké země, tak bychom měli mít na paměti, jaké dopady jejich politika má jako, na eurozónu jako celek. A tohle jste říkali v, sou, v souvislosti s Německem. Potom jak deficit v platební rovnováze, tak eh, přebytek se vnímá i jako věc, kterou stojí za to zmínit, s různou důležitostí samozřejmě. Na tom eh, se asi všichni shodneme na radě. Není to to tež, je to trošku problematičtější. Hovořím tady taky jako Kypřan. My eh, zažíváme zásadní nerovnováhu na eh, běžném účtu, ale eh, okamžitě jsme ten problém odhalili a řešíme ji. U trojky jde o to, že se učíme. Na začátku jsme se zaměřovali jinak a teď si myslím, že eh, musíme všichni vzít v úvahu, že ty programy jsou neprimárně fiskální, obsahují řadu věcí, které souvisejí s růstovou agendou, které jste hovořili, a je tady ty také ten bankovní rozměr, ten finanční rozměr. Takže to určitě bereme. Na to bereme zřetel. Ale je třeba pochopit, že trvá, než tyhle programy zaberou. Není to tedy omluva. Někdy musíme také vylepšit jejich nastavení, tak aby byly komplexnější. A já jsem si jistý, že tak to Evropská unie postupuje. Nicméně potřebujeme eh, tomu dát čas, abychom dosáhli určitých výsledků. Krátkodobý dopad známe, je velmi obtížný. A hovořím tady také jako Kypřan. My máme program. A vím, že eh, nejbližší budoucnost bude velmi náročná jak politicky, tak společensky i hospodářsky. A eh, u pracovní síly je třeba eh, rozlišovat. Nejsme ani Finsko, ani Itálie a já se snažím eh, se k ním zaujmout nějaký, nějaké stanovisko, protože eh, k tomu nemám dostatečné znalosti. Ale prostě je zřejmé, že ty země nejsou stejné. V Itálii je problém s konkurenceschopností, v Finsku je také třeba rozlišovat eh, podle toho, co jste říkali hned na začátku, země se liší, takže to doporučení pro ně by měla, pro ně by měla být také odlišná. Děkuji vám za Aldy Ole. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane ministře, já mám několik otázek. Některé se týkají eh, konkrétních věcí, některé jsou obecnější. Jak probíhá, nebo jaká probíhá debata, protože tady máte doporučení, pak se mohou změnit a pokud se mohou změnit ještě na poslední chvíli. Jak to probíhá přesně? A, a z jakých důvodů? To bych si rád poslechnul. Jedná se o otevřenou debatu, nebo už je to předem všechno dané. Bulharsko a Malta hlasovali proti. Proč? A jaká doporučení nepřijali? Moje země, Švédsko, té se doporučuje, aby se zvýšila a flexibilita odměňování. Ale tohle je zase potom vyloučené z doporučení rady. u ona se o tom intenzivně debatuje v naší zemi. Takže i mě zajímalo, proč to tady dopadlo takhle. A potom další věc švédský ministr financí, pan Bork, váš kolega, a teď o víkendu uvedl, že eh, Řecko eh, víceméně jistě zkrachuje. Co si o to myslíte? A finský minister financí eh, řekl o víkendu, v severní Evropě proběhl opravdu intenzivní víkend, že Finsko může opustit euro pokud by muselo platit eh, za některé ty země z jihu Evropy. Takže to byly mé faktické otázky. I will try and um, share the reply with já se pokusím eh, se tady podělit o to s kolegou, o tu odpověď, ale zareaguji nejdřív na ty poslední věci, o kterých jste hovořil. Nemyslím si samozřejmě, že bychom měli eh, komentovat, co říká někdo jiný. Ale tohle je důležitá otázka a týká se nás a proto se k tomu vyjádřím. A jedno, kdo to řekl, nebo i jak to bylo řečeno, možná, že to je vytržené z kontextu, Nicméně ta situace v Řecku je v skutku vážná. Já jsem sám řekl, že problémy, kterým čelí našem země, nepocházejí z její vlastní ekonomiky, ale jsou odrazem selhání ekonomiky v Řecku. Právě toto selhání, jak všichni víme, začátkem roku vedlo k rozhodnutí, že jde k očesání řeckých dluhopisů PSI. A velké náklady na řecké eh, státní obligace našim kyperským bankám, které si je nakoupily a otevřeli si země v eh, této zemi, způsobily, způsobilo velké problémy vedlo je to do obtížné situace. Pokud se ekonomice nějaké země daří takhle špatně, tak co udělat? tím se zamýšlíme právě dnes, když hovoříme o bankovní unii. Hovoříme o jednotném dozorovém orgánu, jednotném bank, orgán orgánů do bankovního dohledu, tak aby se mohla sledovat situace. Co to znamená? Znamená to, že v Evropě posledních deset let, kdyby taková situace byla, tak jsme si jistý, že ty problémy bychom neměli. Máme je. A s takovou realitou eh, se musíme vypořádat a ne předtím utíkat. Prostředky jako FSF nebo ESM byly vytvořeny a to s cílem toho, aby aniž by, spojili, aniž by způsobili velké problémy zbytku Evropy, tak eh, aby se řešily ty finanční otázky. To jsou velké problémy. Před eh, lety tady eh, byl můj předchůdce v Štrasburku mm, v mém křesle a já jsem tomu tady řekl, že jsem velice rád a postěn, že mohu stát před vámi, před všemi 27 eh, členskými zeměmi a bavit se s námi o obtížné situaci a nakonec, eh, že mohu být schopen nalet řešení. Řešení se možná neobjeví první den, možná, že přijde za měsíc, za rok, nebo dokonce za několik let. Ale nacházíme způsoby, jak eh, velmi mírumilovně a civilizovaně nalezneme řešení na tyto problémy. Asi si vzpomenete, že v minulém století eh, věci probíhaly, probíhaly jinak. Neměli jsme tohle výsadu. A proto říkám, že je mi podstou výsadou žít dnes v tomto věku. Nicméně zatím jsme nevyřešili všechny problémy. Problémy pořád trvají, a v duchu spolupráce bychom měli být schopni ty problémy vyřešit. Já říkám, že pro mě je to teď bolestivé, protože v naší zemi běží dobrá ekonomika, ale trpí převedem problémů z jiné země. Takže doufám, že nakonec s určitou solidaritou pro evropské spoluobčany se nám podaří nalézt takové řešení, abychom neměli nakonec zemi jako je Řecko, která by hospodářsky selhala. Protože selžely země, a no, tentokrát to může být Řecko, jindy to může být jiná země, tak eh, může být eh, osudový pro, nebo velmi škodlivý pro zbytek Evropy. A to my nechceme, takové selhání nechceme. A na druhou stranu musím říci, že privilegium přináležet k Evropě doprovází odpovědnost. To znamená, že Řecko má nějakou odpovědnost a musí dostat, aby mohlo čekat na solidaritu o zbytky Evropy. Myslím si, že jsem se eh, poměrně kolem dotýkal eh, těch otázek, o kterých jste hovořil a teď eh, na další odpověď podám, předám slovo kolegovi. Já si myslím, že jste se dotknul velice důležité otázky. A sice, že politický technický dialog o doporučeních kde všichni víme, že se musíme zlepšit. V současné době to samozřejmě vychází z komise. Jako členské státy můžeme se bavit o tom spíše na bilaterální úrovni s komisí. Některé země mají sociální partnery, parlamenty, v některých zemích eh, se to takhle vůbec do téhle míry nepoužívá. A to jsou věci, které musíme mít na paměti. Potřebujeme více času. Je zřejmé, že, že debata probíhá ve velice omezeném čase. A není tedy eh, čas na sáhlé debaty a potřebujeme taky takové semantičtější debaty. A, a to se dostávám k vaší druhé otázce, která se týká Bulharská Malty starobní důchody a, a sociální dávky pro a, důchodce, to nejsou věci, kterou, které by řešili jenom v jedné zemi. A myslím si, že představa, kterou bychom se měli snažit naplnit, je, že v těchto těžkých dobách, kdy musíme říci, nebo řešit to, co se stane zítra, musíme nalézt čas a podrobně se pobavit o nevyřešených otázkách, například z Malty a Bulharska. Musím zpovídat o například dopadu politickém, a hospodářském a sociálním ohledně nákladů na živobytí a jejich vztahu tedy k penzím. Ja, ich fange mal auf Deutsch an. Začnu německy a Potom připojím jednu otázku v angličtině. Nejprve eh, bych vás chtěl eh, přivítat zpět v našem výboře. A poté, co jsem si prošel to, co předložila komise a to, na čem jste se usnesli, tak musím bez pochyby uznat, že to je pokrok. Je zřejmé, že to oslabení celkově eh, je omezené. Bylo to sice oslabeno, ale ne zas až tolik. Na některých místech eh, tam byl pokus to oslabit, ale v podstatě to jádro bylo zachováno, což je patrné eh, zejména na tom, že mnoho zemí tam nemělo vůbec žádné změny, což je bez pochyby dobré a ukazuje to také silnou roli komise. Země, tak te, se kterou se vlastně nejvíce stýkám, kde mám nejlepší znalosti, tak tam musím říci, eh, tedy Německo, tam musím říci, eh, že rada našla eh, další trik, jak zabránit tomu, aby to bylo bráno vážně. Doporučení jsou vyvážená. Nedá se říci, že by byly jenom ekonomicky liberální a by se říkalo, že tam budeme pořád jenom škrtat v mzdách Eh, protože je tady řečeno, že mzdy by měly stoupat společně s produktivitou, má se investovat více do eh, vzdělávání a výzkumu. Uvádí se, že vzdělávací systém neslouží dostatečně eh, těm nejslabším. Je tady řečeno, že některé Eh, věci by se měly liberalizovat, některé služby tam, kde je složitý přístup na trh. Eh, teď tady eh, chybí náš kolega, mělo by se dotýkat například lékárníků a dalších oblastí, kde komise se odvážela vyjít na tenký let a dokonce mají být změněny daňové pobídky, například pokud jde o dvojí příjem, tedy rozdělení příjmu manželů. Německo e, tam tedy některé změny nepožadovala, ale když se podíváme na ty podrobnosti, tak je zřejmé, že ta doporučení jsou v podstatě stejná jako minulý rok, protože ta dodržení minulý rok nebyla dodržena. A tím už vyvstává další otázka, co se stane tam, kde ta doporučení se nemění, protože země jednoduše nic nedělají tam potom neplatí comply nebo explain, tedy eh, dodrž a nebo to vysvětli protože tady je sice tabulka, uvede se to tam a třeba se tam uvede, když některé drobnosti alespoň částečně byly dodrženy, tak se tam uvede částečně splněno, ale nic dalšího se neděje. A mě by zajímalo, jestli by se k tomu rada mohla vyjádřit, jak si představuje, že se bude nakládat s těmi zeměmi, eh, které po dlouhá léta dostávají stále stejná doporučení a neplní je a zajímalo by mě, jak to komise eh, vidí s těmi zeměmi, které říkají, dobře, tak to je doporučení, tak to tady necháme stát a vlastně vlastně to stejně nikoho nezajímá. A nakonec mám ještě eh, jednu poznámku v angličtině. Hovořil jste o tom, eh, že eh, potřebujeme solidaritu s Kyprem, že je to nutné proto, aby se překonaly ty problémy, které souvisí s těmi problémy v Řecku. A my samozřejmě víme, že Kypr je ve velmi obtížné situaci a myslím si, že existují dobré důvody, proč bychom měli eh, Kypr podpořit, abychom zabránili eh, selhání bankovního systému, ale zároveň eh, si kladu otázku, jak je to s tou solidaritou, protože to není pouze jednosměrná věc. Už jsme o tom diskutovali ve Štrasburku a tady se vlastně dovoluje, aby některé dividendy na vstupu a e, jedno bude, e, některé věci budou zdaněny a některé ne. A, a e, já si kladu otázku, jak tedy k tomu přistupovat. Vy totiž máte velmi příznivé daňové podmínky a proto mnoho tedy podniků si volí sídlo u vás a mě by zajímalo, jestli byste byli ochotni změnit eh, koncepci vašeho daňového systému tak, aby eh, vlastně eh, se sem firmy neuchylovaly proto, aby se vyhnuli zdanění jinde. Já si myslím, že pokud chcete solidaritu, tak toto by bylo férové. Odpovím na poslední otázku nejdříve solidarita, o které se hovořilo, nebyla míněna pouze vůči Kypru, bylo to míněno obecně. Hovořil jsem o tom, že Řecko je tou zemí, kde ten problém vznikl a potom se vlastně přelil i na Kypr. A řekl jsem, že velmi věřím na koncept solidarity, ale neřekl jsem, že tak jako e, Řecko očekává solidaritu, nebo řekl jsem, že i když mají, očekávají solidaritu, tak samozřejmě musí eh, také eh, plnit povinnosti, eh, které pro ně vyplývají. Ale nezmínil jsem Kypr. A něco takového by v podstatě se mělo týkat jakékoliv země. A potom bych chtěl konkrétně zmínit něco, o čem jste se zmínil vy. Nebudu tady hovořit o daních, protože to není účel tohoto setkání, ale uh, pokud mi napíšete, tak já vám písemně vysvětlím, proč ten koncept, který by si někteří přáli zachovat, koncept daňového systému na Kypru, takový je. Vychází samozřejmě z velmi nízkých sazeb, ale ty eh, platí pro eh, místní subjekty, pro všechny Evropany a pro kohokoliv, kdo chce podnikat na Kypru. Máme opravdu nízké eh, daňové sazby. My jsme takovouto zemí s nízkými daněmi a ptá jste se, co se stane, pokud doporučení nejsou naplněna a neustále každý rok se opakují. Máte pravdu. A to je přesně ten důvod, proč ten koncept, o kterém hovořím, a říkám, že v něj věřím, tedy ten koncept eh, comply or explain, tak to je v zodpovědnosti rady. Rada musí nést zodpovědnost za tato doporučení, za tato rozhodnutí a rada eh, na sebe vzala tuto zodpovědnost, takovou, kterou v minulosti na sebe nevzala. A pěkné je, že v tuto chvíli eh, tedy se ten systém pomalu, ale efektivně rozvíjí a rada eh, ta teď bude mít zodpovědnost vysvětlit, proč dva roky po sobě jsou předkládána stejná doporučení A samozřejmě máte pravdu ve vaší poznámce, ale já doufám a věřím, že ten mechanismus, který tam byl nastaven, ponese výsledky v průběhu času. Eh, opět požádám kolegu, aby eh, odpověděl na, odpověděl na zbytek otázek. Ne? Máme tady osm dalších eh, lidí, kteří by chtěli položit otázku, takže nemáme čas, eh, takže musíme. Ehm, můj let eh, je až ve 12 hodin v noci, takže času máme dost. Dobře, tak potom někdo bude muset za mě dělat funkci předsedy. Další řečnice. Já budu velice stručná, protože si myslím, že už jsme tady měli dostatečně komplexní otázky a já bych eh, chtěla položit něco, co, na co se mě pořád ptají v mém volebním eh, okrsku. Ptají se mě, eh, jestli už ta situace je dostatečně špatná, nebo jestli se to bude ještě zhoršovat. Mě by zajímalo, jestli vy jako předsednictví byste mě mohli ujistit, že ty věci se teď budou vyvíjet pozitivně, anebo, a že se to už nebude dále zhoršovat. Jak jsem už uvedl, eh, já, eh, jsem, já tady teď jsem předsedou, ale nevím, jestli mě to kvalifikuje eh, k tomu, abych byl, že, že bych jsem byl dostatečným odborníkem, ale pokusím se tady na to odpovědět. Ehm, krize eh, už trvá určitou dobu. Mohli bychom se mm, tedy podívat na rok 2008, tam samozřejmě eh, tehdy došlo k pádu Lehman Brothers a od té doby došlo k celé řadě bankrotů ve finančním sektoru, bankovním sektoru a nikdo nebude popírat, že bylo vyvinuto veliké úsilí v Evropě a jinde abychom eh, věci eh, napravili, G20, G7. Všichni se snaží řešit situaci a ta situace samozřejmě vznikla v důsledku určitých eh, slabých stránek toho celého systému volného trhu. A já si myslím, že už bylo odvedeno mnoho práce v této snaze a Myslím si, že už jsme se vydali dobrou cestou. Eh, samozřejmě máme tady eh, ještě jeden zvláštní problém tady v Evropě. Eh, dostali jsme se do krize eura, takže ty věci se tady zhoršily, protože jsme tady měli vlastně takový dvojí problém, který jsme museli řešit a ehm, s ohledem na to, co se stalo v posledních šesti měsících a na rozhodnutí, která byla přijata rozhodnutí, eh, která byla přijata i docela nedávno, před deseti dny, eh, na, na setkání šéfů vlád, eh, setkání rady. Myslím si, že se tam začaly řešit velmi důležité otázky a pokračuje se v tom i v tuto chvíli a já věřím, podle těch informací, které mám, že situace se zlepšuje alespoň tedy eh, je to pod kontrolou a proto mohu říci, že jsou pod kontrolou, eh, jednání pokračuje o tom tedy, jak situaci vylepšit. Prosím, eh, nestojte uprostřed sálu, protože nevidím na poslankyni, která položila otázku, to není vhodné. Eh, jsem si jist, že kdyby někdo slyšel, se stál před vámi eh, ve chvíli, kdyby se řešila vaše otázka, tak by se vám to asi také nelíbilo, Wernere. Děkuji, paní předsedkyně, já bych chtěl položit otázku. Ah, okay. Řada na vás přijde později. Dobře, tak já bych to jen uzavřel. Jsem optimista a myslím si, že jsme již na cestě z této šlamastiky, z této krize, z krize eura a z finanční krize teď už musíme být eh, pouze trpěliví a jistě se z těch problémů dostaneme. Já se omlouvám za to, že jsme vás přerušila, ale už dnes eh, dopoledne se to stalo. Přichází asistenti a mluví se svým poslancem a tím vlastně blokují eh, pohled na ty poslance, kteří sedí za nimi. Takže možná, že bychom měli, měli být trochu disciplinovanější. A teď bychom měli brát eh, vždy otázky v určitém bloku několika otázek, protože eh, už eh, nám zbývá pouze málo času. Jean-Paul, mám jenom jednu technickou otázku. Do kolika hodin budeme dnes jednat? Protože harmonogram byl změněn a původně se plánovalo, že budeme jednat pouze jednu hodinu, původně tedy od těch 16 hodin, tedy do 16 hodin, ale teď se to změnilo, eh, takže teď by to vlastně také mělo trvat jednu hodinu. Ano. Můžeme pokračovat ale do 18.30. Do té doby budeme mít k dispozici sál i tlumočníky. Ty otázky byly poměrně dlouhé, takže vlastně už eh, Eh, to vypadá, že budeme muset přetáhnout ten původní plánovaný čas jednu hodinu a pan minister tady může zůstat, takže pokud s budete souhlasit, tak tady můžeme takto být. Ale budeme brát ty otázky po několika, abychom to mohli trochu urychlit. Slovo má Antolin. Karas in oh, uh, Maruš tady není, takže místo něho Werner. Ale jako první je Antolin. Ještě ne. Vy jste až třetí v pořadí. Antolin Pablo a pak Werner. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, kyperskému ministrovi za komentář ohledně těchto doporučení. Myslím, že to je velmi užitečná věc. Mám dvě otázky. Jednak je to eh, ohledně Španělska, které dostala 8, tedy nejvíce doporučení. A potom mám jednu otázku týkající se eurozóny obecně. Nejprve bych rád eh, od vás eh, slyšel, potvrzení o tom, že ty komise, které byly provedeny, byly přijaty také komisí. Já jsem tady našel několik eh, změn. Myslím, že všechny jdou jedním směrem. Jde o lepší informovanost a účelnost eh, veřejných výdajů. A potom eh, je to úprava věku odchodu důchodu na základě věku dožití. A třetí změna se týká zaměstnavatelnosti zranitelných skupin obyvatelstva. To je také dobře. Ale dále je tady jeden další ústupek Španělsku který spočívá v prodloužení té doby, do které potřeba ty podmínky splnit. A potom se tady mluví o fiskální konsolidaci. Před třemi měsíci španělská vláda předložila návrh rozpočtu, který předpokládal deficit do výše 5,8 Rada potom eh, řekla, že by to mělo být 5,3 eh, a teď eh, se spokojila se s deficitem vyšší 6,3 na základě těch informací, které máme k dispozici. Takže to znamená, že během velmi krátké doby se ten, to hodnocení několikrát měnilo. Takže už na začátku ten přístup mohl, mohl být flexibilnější. Na konci července bude spuštěn dvouletý program. Já obecně ta doporučení ohledně eurozóny vítám. Jedna věc tady ale podle mě chybí. Sice jde o to, že eh, to není zasazeno do žádného časového rámce a pokud členské státy mají stanovené lhůty pro splnění podmínek, tak by to tak mělo být i o eurozóny jako celku. A možná, že by se to do těch doporučení mělo dostat. Teď je na řadě Pablo, Astrid už tady není, tak potom Anik a potom Budete moci odpovědět, pane ministře. já bych chtěl eh, poděkovat, pane ministře, eh, za to, že jste mezi nás přišel. Mám otázku týkající se bankovní unie. Eh, Evropský parlament byl vždy pro takovou unii a mm, ten poslední summit se dohodl na vytvoření bankovní unie a komisi eh, dal jasný mandát, aby začala pracovat na příslušných návrzích. Teď to ale vypadá, že některé členské země hovoří o tom, že je potřeba se nechat více času na implementaci a dokonce se hovoří o několika letech Ehm, než se podaří to prosadit. Takže se vás zeptat, co si o tom myslíte, jaký tedy potenciálně eh, časový rámec si tady představujete. Any? Pane ministře, já eh, vám nechci komplikovat život, nebudu se vám ptát na řetko. doporučení ohledně Řecka velmi stručné. V podstatě se tam říká jenom, že se má implementovat ten reformní program a to také chce udělat ta nová vláda a včetně eh, nového ministra financí. Jinak si myslím, že kontraproduktivní eh, označovat jednu zemi za eh, původce všeho zla. A teď mi dovolte, abych se vyjádřila k tomu, co říkala kolegyně Eliza o těch eh, doporučeních eh, pro jednotlivé země. Jeden problém určitě je s provázaností mm, těch eh, dopadů. Je evidentní, že zvýšení úrokových sazeb u řeckých dluhopisů má dopad také na banky na Kypru. Ale víme, že na Kypru jde i o e, daňový problém. Ale ta provázanost je jedna věc a recepty na je, jejich řešení je věc jiná a proto bych se chtěl zeptat. Když e, si uvědomíte všechny návrhy, které by přijaty Evropským parlamentem, například ten Sixpack, a teď se hovoří o dvou nových nařízeních, která by měla e, zavést systém monitor- monitorování. Tím je míněno, že ty státy, které mají provádět reformní program, musí prokázat flexibilitu s tím, že se zohlední makroekonomické nerovnováhy, eh, nesplnění eh, těch cílů z důvodu eh, neochoty nebo kapacity. Obecně my bychom byli pro více flexibility, aby to bylo co nejefektivnější. A proto se vás zeptat, jestli tento přístup eh, schvalujete. První trial k tomu bude eh, zítra a mm, Andras tam bude vyjednávat za předsednictví, takže ten trial by neměl probíhat úplně tady, ale eh, teď o tom můžete prozradit, kolik chcete. Regarding the first question. Prvé, k první otázce o Španělsku, o těch osmi doporučeních, jež se vztahovala konkrétně na Španělsko. Podle mě jsou velmi relevantní. A minister financí Luis dnes na Ekofinu i včera na Euroskupině hovořil o tom, že ta doporučení jsou obecně přijímaná jako nezbytné podmínky. Když vlastně ne absolutně. A to přesně proto, že ta doporučení byla vlastně reakcí na to, že Španělsko dostalo příslíbenou půjčku na konsolidaci svých bank, ale také obdrželo prodloužení té lhuty o jeden rok na snížení rozpočtového deficitu na ta 16%, nebo z těch 6,3% v současnosti na 3% do roku 2014. nechci mluvit o podrobnostech, ale ten eh, celkový eh, přístup u těch doporučení byl ten, že to je relevantní a na základě toho eh, Euroskopina a Euro, ECOFIN vyhověly žádosti Španělska o finanční pomoc pro banky. Takže Evropa nabízí e, pomoc a ten proces je tedy vzájemný. A něco podobného platí i pro Řecko, tam je vnitřní, že existuje problém. Já jsem o tom hovořil um, v souvislosti se solidaritou. My musíme vyvinout solidaritu Řecku, ale na druhou stranu je také potřeba si uvědomit, že z toho vyplývají určité povinnosti. Dnes jsem hovořil s novým eh, ministrem financí Řecka, panem Janesem Sudnerasem, který včera na Euroskupině potvrdil, že Řecko splní své závazky a říkal to velmi odhodlaně. A podle mě to je známka, že, kom, že solidarita funguje oběma směry. Co se týče bankovní unie, to je nové téma, které bylo eh, vzneseno prakticky jenom před deseti dny. Eh, určitě se na tom bude muset dále pracovat. Je to jedna eh, z priorit Ekofinu a rady. Příslušný návrh od komise bychom měli obdržet velmi brzy. Ale teď bych se chtěl vrátit k tomu jednotnému dozorovému orgánu, což je jeden eh, z základních prvků bankovní unie. To je podle mě eh, ta věc, kterou až eh, bude fungovat. A já jsem optimisticky už říkal, že tehdy se navrátí důvěra trhů v, v eurozónu, protože Eh, trhy potřebují eh, mít eh, solidní údaje a budou muset mít potvrzení toho, že tady existuje solidní systém, který to všechno sleduje a že se něco děje v oblasti státních dluhů. A co se týče toho dvou balíčku, eh, eh, možná jste chtěl k tomu ještě něco říci? Na to se ptala Eny. Myslím, že bychom neměli předjímat tu diskusi, která proběhne zítra, která bude určitě velmi zajímavá. Ano, není to úplně překvapivé, ale doufám, že se nám podaří eh, dosáhnout pokroku. Omlouvám se těm, kteří tady nejsou, kteří neměli čas eh, položit otázku. Bohužel za to mou koordinátoři, kteří protáhli svou schůzku. Děkuji vám, že jste přišel. Já vím, že to je určitě pro vás těžké se najít čas v den zasedání jako finu. Pokud eh, jenom to potřebujete připomenout, tak 3. září bude příští, naše příští zasedání v 10 hodin.